Schůze. Zahajuji schůzi. Dámy a pánové, vážení poslanci, včera britský parlament hlasoval velkou většinou proti vyjednané dohodě eh, mezi Evropskou unii a britskou vládou o vystoupení Spojeného království eh, z Evropské unie bereme na vědomí. Eh, tento krok, není to nic dramatického, samozřejmě respektujeme většinové rozhodnutí politických sil, které jsou zastoupeny ve dolní sněmovně Spojeného království. Nicméně eh, toto hlasování je důležité. Víme, že eh, různé politické síly volily proti této dohodě, ale z různých důvodů. Některé mají chtějí užší vztah s Evropskou unii, některé eh, naopak, některé síly například chtějí eh, být součástí celní unie a my teď musíme debatovat o tom, jaké eh, budou dopady tohoto hlasování. Scénářů je několik, zatím to ale nevypadá, že by v dolní sněmovně byla většina pro nějaký jiný scénář. Jsou tady vlastně dvě. Negativní většina, jedna proti eh, té vyjednané dohodě a jedna proti vystoupení Spojeného království z Evropské unie, ale pozitivní většina tady není. Bude potřeba, aby eh, Británii začaly hledat nějaké společné řešení, které bude zastávat většina poslanců a my čekáme na oznámení Spojeného království o tom, jak bude v budoucnosti postupovat. Samozřejmě, že eh, se to promítne do našich vztahů se Spojeným království. Bude otázkou například, jestli Spojené království bude chtít eh, modifikovat ty své eh, pevně vytyčené linie pro tuto dohodu. Je tady Michel Barnier, hlavní vyjednavač za Evropskou unii, který s velkou moudrostí a uvážlivostí vedl tato jednání s království. Zřejmě, že bychom měli ambiciozně Eh, přistupovat eh, k tomuto řešení. Budeme doufat, že to řešení, které bude nalezeno, bude v zájmu všech. Musíme také se připravovat na vystoupení z bez dohody. A myslím, že toto je i společná linie eh, parlamentu musíme eh, i také chránit zájmy všech eh, evropských občanů, kteří žijí ve Spojeném království, jakože eh, Britů, kteří jsou ve Evropské unii, kteří teď čelí nejistotě kteří budou prvními oběťmi toho neřízeného, neřízeného vystoupení Británie z Unie. Musíme tedy nadále velmi sledovat, jakým způsobem se vyřeší irská otázka nebo otázka irské hranice. Víme, že jde tady o hranici mezi Irskou republikou a Severním Irskem, eh, která by měla zůstat otevřenou hranicí a je potřeba tady bránit zájmy také zemědělců, jak v Irsku, tak i v Evropské unii. Půjde také o to, jestli se podaří udržet jednotu členských států. K těmto jednáním ta, eh, pod, pod, po, pardon, podařilo se ji eh, udržet během všech těch dlouhých jednání. a musíme eh, tedy nadále prosazovat společnou linii k těmto otázkám. A nyní zahajuji rozpravu k eh, prohlášení komise a eh, rady k vystoupení Spojeného království z Unie a jako první za rado má slovo paní Melania Čot. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, minulý listopad Evropská rada stvrdila, Eh, stažení Evrop, eh, Spojeného království z Evropské unie. Eh, Evropská rada vždy schvalovala politickou, politické prohlášení, které stanovilo rámec o budoucích vztahů mezi Spojeným královstvím a Evropskou unii a znovu zdůraznila odhodlání Evropské unie, aby partnerství se Spojeným královstvím bylo co nejpevnější a nejsilnější. Takovýto výsledek by nebyl možný bez eh, smyslu pro odpovědnost a jednotu mezi 27 členskými státy eh, Evropské unie a také mezi evropskými institucemi. Dnes, když jsme se dozvěděli výsledek významného hlasování ve Westminsteru, tak nemůžeme než litovat tohoto výsledku. Eh, to, tento výsledek totiž přibližuje možnost neřízeného odchodu Spojeného království království z Unie a to bude mít samozřejmě obrovské následky pro nás, pro všechny, ale především pro Spojené království. Řešení těchto důsledků si nepochybně vyžádá stejný duch jednoty a sdílené odpovědnosti mezi členskými státy a evropskými institucemi. Vzhledem k různým protichůdným sdělením, které zazněly ze Spojeného království, které eh, předcházely eh, rozpravě eh, před hlasování napříč politickým spektrem, tak je opravdu velice obtížné vyjmout z toho všeho jedno hlavní vysvětlení celého toho výsledku hlasování, které v žádném případě případě není e, koncem hry, e, koncem celého příběhu e, teď musíme být připraveni jednat po té, co britská vláda vysvětlí, co toto, tento výsledek znamená pro ratifikační proces a jaké budou další kroky. A v mezičase je tady Eh, no, volání po eh, tom, aby Unie, eh, parlament a komise přijali nutné kroky. My pokračujeme s procesem ratifikace a v tomto ohledu jsem ráda, že mohu říct, že v minulém týdnu Evropská rada již přijala své rozhodnutí ohledně podpisu dohody a schválila závěry a také žádost rady směrem k parlamentu. Eh, zajištění ratifikace eh, tohoto rozhodnutí ovšem je, spočívá na eh, bedrech vlády Spojeného království. My bychom ovšem měli postupovat tak, abychom posílili úsilí Spojeného království o úspěšné dokončení ratifikačního procesu z jeho strany. A teď samozřejmě ovšem je zatím velmi nejistý výsledek i na, jeho načasování. V tomto směru musíme pokračovat pokračovat eh, v přípravě všech možných eh, eh, východisek a scénářů o, e, včetně scénáře bez dohody. My si něco takového nepřejeme, ale musíme být e, připraveni. Rozměr e, Brexitu a význam celé to, to záležitosti by měl tedy nabít ještě větší důležitosti a měli bychom se důkladně opřít o solidní práci realizovanou dosud. Znamená to tedy extra legislativní práci v této pozdní fázi volebního období tohoto parlamentu, ale jsme si jistí, že Evropský parlament bude eh, schopen tuto výzvu uchopit. Eh, eh, každopádně vaše Spolupráce je pro předsednictví důležitá a budeme na ní spoléhat a předem za ní děkujeme. Děkuji za pozornost. A nyní má slovo místo předseda komise Franz Timmermans. Děkuji, pane předsedo. Hlasování, včerejší hlasování v dolní sněmově ukázalo jasně, že dohoda vyjednaná z EU byla zamítnuta a je teď potřeba hledat řešení budoucího postupu. My litujeme odmítnutí této dohody, stejně tak, jako řekla zástupkyně rady, protože si myslíme, že to představovalo nejlepší možný výsledek situaci, kdy eh, vyjednávaly dvě strany. Každá z nich samozřejmě prosazovala své zájmy. Komise nebo Michel Barnier za komisi, s kterým způsobem vyjednával jménem 27 členských států. Britská vláda vyjednávala jménem celého Spojeného království a věříme, že výsledek těchto jednání vedl k podpisu dohody o vystoupení, která se snažila o to minimalizovat dopady. Nikdo nechce popírat, že vystoupení poškodí, jak Spojené království poškodí, tak Evropskou unii a naší povinností je jako politiku minimalizovat tyto škodlivé dopady na eh, co nejnižší možnou úroveň a já myslím, že tuto povinnost eh, jsme splnili. Není asi na nás, abychom teď spekulovali, jakému Brexitu teď eh, dojde. Musíme si počkat na to, jak se bude situace vyvíjet v dolní sněmově. Eh, jaký postoj zaujme britská vláda. No na základě toho budeme jednat a naší povinnosti je také zajistit, abychom byli připraveni na jakýkoliv možný výsledek. A to včetně neřízeného eh, vystoupení bez dohody, což by mohlo mít sáhlé dopady jak pro Spojené království, tak i pro Evropskou unii. Nicméně komise bude dobře připravena na to, abychom mohli reagovat na jakýkoliv výsledek. Jak řekla zástupkyně rady, Nadále budeme pokračovat s procesem ratifikace této dohody o vystoupení Spojeného království, protože je postup schválený s britskou vládou a i nadále to zůstává nejlepší možný výsledek, který může vést k řízenému vystoupení Spojeného království. Dol bych si citovat C.C. Luise, nemůžeme se vrátit a změnit začátek, ale můžeme začít tam, kde jsme a změnit konec. A nyní má slovo hlavní vyjednavač eh, za evropské instituce Michel Barnier. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Dámy a pánové, poslankyně a poslanci Evropského parlamentu, eh, místo předsedkyně eh, státní tajemnice, Evropský Eh, parlament a Evropská komise eh, berou na vědomí výsledek hlasování. Jak řekl pan místopředseda eh, Timmermans, hlasování dopadlo jednoznačně, ta většina je bez jakýchkoliv pochyb. Eh, ohledně dohody, na které se shodla eh, vláda Spojeného království s eh, Evropskou radou v listopadu loňského roku. Teď je ještě příliš brzo na to, abychom hodnotili všechny možné důsledky tohoto hlasování. Vždy jsme respektovali a budeme i nadále respektovat parlamentní rozpravu ve Spojeném království a já se nepustím do spekulací ohledně nejrůznějších scénářů. To, co prokázalo včerejší hlasování, je, že politi- politické podmínky pro ratifikaci dohody o odstoupení od smlouvy zatím nejsou naplněny. My eh, velmi litujeme, hluboce litujeme tohoto hlasování, jak eh, to také eh, řekla má předřednice, a to především z důvodu velice intenzivní práce, kterou jsme vedli společně s vámi během eh, posledních dvou let, ale zároveň také s britským E, s britskou vládou e, a bylo to založené na těch červených liních e, položených britskou vládou. Nám je velice líto, jak toto hlasování dopadlo, protože jsme tuto dohodu o odstoupení vytvořili společně s britskou vládou na objektivním základu a vzali jsme v úvahu sdílené podmínky, tak aby tady nebylo tvrdá hranice mezi Irskem a e, Severním Irskem a společně s britskou vládou jsme e, vytvořili rámec budoucích vztahů, e, o kterých si přeje Evropská unie, aby byly co nejtěsnější a nejctižádostivější. Stejně tak jako jsou ty červené hranice stanovené eh, britskou vládou. Když eh, slyšíme eh, veřejná prohlášení poslanců dolní sněmovny, kteří byli proti dohodě vyjednané s námi, tak, tak učinili, jak řekl také, připomněl náš předseda, z nejrůznějších důvodů, často z důvodů protichůdných. Toto hlasování tedy objektivně není jasné výraznou eh, manifestací eh, pozitivní většiny, která by definovala alternativní návrh vůči tomu, který je na stole. A v tomto kontextu je dobře, eh, je to tedy teď na britských Eh, partnerech, na britských eh, orgánech, jak řekl kolega Timmermans, aby nám eh, řekli společně s britskou vládou, jak chtějí postupovat s odstoupením, na kterém jsme se s vládou shodli v listopadu. A tak to také připomněl předseda Evropské rady Donald Tusk včera. V rozporu s tím, co bylo řečeno, dámy a pánové, v posledních dnech a týdnech, tak dohoda, ke které jsme dospěli, eh, dohoda o více jak 600 stránkách, eh, je dobrou dohodou. Samozřejmě je výsledkem kompromisu, ale je to ten nejlepší možný kompromis a my jsme nad ním pracovali, ještě jednou zdůrazňuji, s objektivním přístupem. Eh, je to dohoda, která přináší právní jistotu, všude tam, kde Brexit vytvořil nejistotu, jako každou, eh, každé rozdělení vytváří. Eh, je to dohoda pro britské občany, pro eh, evropské občany z dalších 27 členských států, která eh, zajišťuje garanci záruku jejich práv dlouhodobě. Toto bylo vždy naší prioritou, bylo to i vaší prioritou zde v parlamentu. To, aby ochrana těchto práv zůstala naší prioritou ve všech možných hypotézách. Bez Eh, eh, jistota eh, nosit, pro nositele všech možných projektů, soukromých i dalších, které nese nesou jednotlivci a skupiny v našich 27 členských státech, ale také ve Spojeném království. Bezpečnost a stabilita pro Irsko, pro severní Irsko, kde bylo možné se vyhnout tvrdé hranici, která by a zároveň zajistit eh, integritu Spojeného království a umožnit eh, dále fungovat eh, spojenému trhu a zajistit i další dodržování dohod z Velkého pátku, ke kterým jsme se zavázali. Takže toto jsou věci, které tvoří takzvaný backstop, ke kterému jsme se s britským Eh, britskou vládou eh, shodli a ten musí zůstat důvěryhodný, dámy a pánové a e, jedná se také o jistotu pro e, všechny e, orgány státní veřejné zprávy, které budou mít k dispozici přechodné období, během kterého budou mít nutný čas na to se připravit a přizpůsobit. Tento kompromis nám samozřejmě také dává s tímto přechodným obdobím nutný čas pro to, abychom vyjednali naše budoucí vztahy na základě politického prohlášení nad kterým jsme se také e, shodli e, my e, v Evropské unii a britská vláda. Je to možnost, která otevírá, je to prohlášení, které otevírá ještě možnost řady scénářů za, za, za respektování našich základních zásad. Ratifikace dohody je ovšem nutná, nutná podmínka pro to, aby vznikla vzájemná důvěra mezi námi v perspektivě druhého Eh, vyjednávání, eh, druhého kola vyjednávání, které by mělo začít co nejdříve. A ohledně těch budoucích vztahů, které samozřejmě představují to nejdůležitější pro budoucnost našeho kontinentu, bych chtěl připomenout jednu věc. Váš parlament a jednomyslná eh, eh, Evropská rada vždy říkali, že pokud spojená eh, království se rozhodne rozvolnit, nechat vyvíjet, nechat určitý vývoj v těch červených linkách, které si stanovilo a jít nad rámec jedno jednoduché dohody o volném eh, o Eh, o volné výměně, eh, eh, tak zůstane Evropská unie připravena pozitivně na to reagovat. Při zmínění těchto budoucích vztahů nehovořím pouze, pane předsedo, o hospodářském aspektu, o, hospo- o výměně zboží, které je samozřejmě důležité, ale hovořím také o nejrůznějších typech spolupráce na úrovni jednotlivých odvětví, pro kterou což je něco, čím se vaše výbory velmi zabývají. Jedná se o dopravu, o ryboliv, rybolov, o spolupráci v oblasti policejní, justiční. To budeme velice potřebovat po Brexitu. Samozřejmě myslím i na stabilitu našeho kontinentu, na bezpečnost. Spojené království je velká země, je to člen Rady bezpečnosti OSN, je to náš přítel a spojenec a zůstane dlouhodobě naším partnerem ve všem, eh, co se bude týkat zahraniční politiky, eh, politiky v oblasti eh, obrany a bezpečnosti a v dalších oblastech. 18 měsíců jsme, dámy a pánové, vedli kolektivní práci, která byla průběžně validována v těch zásadních momentech britskou vládou, Evropskou radou i vámi zde v tomto Evropském parlamentu parlamentu do té doby, než ne, eh, dojde k nalezení řešení eh, této eh, slepé uličky, tak a ne, nebude tato, toto řešení podpořeno většinou, parlamentní většinou, tak nepostoupíme ku předu. Proto ty další etapy musí být teď jasně naznačeny a vy jste to také řekl, pane předsedo, britskou vládou Brexit a e, smírné vypořádání, e, které by bylo, které by bylo, e, které by bylo protikladem neuspořádaného odstoupení, je naší prioritou. Stále chceme řešit věci jinak, než tím, že bychom přijali myšlenku no deal. Je nás je teď 16. ledna a velmi se blíží v několika týdnech týdnech se tady blíží 29. březen, datum, které si eh, Spojené království vybralo proto, aby se stalo eh, eh, tedy třetí zemí a nikdy se nám to riziko nezdálo tak vysoké. Naše odhodlání zůstává vyhnout se tvrdému odchodu, to scénářu, scénáři, ale zároveň máme také odpovědnost zůstat jasno zřiví a proto z naší strany ještě zintenzivníme naše naše úsilí, abychom se připravili i na tuto možnost. To je eh, práce, eh, kterou jsme začali už před několika měsíci v Evropské komisi společně s eh, členskými státy i s vámi. Tato práce musí být ještě zrychlena ve součinnosti se všemi partnery, se všemi hráči, kteří teď budou možná muset být povoláni proto, aby velmi rychle reagovali na všechny možné scénáře scénáře, které se eh, možná naskytnout. Takže eh, chci eh, vyjádřit přesvědčení, tak jako to řekl Franz Timmermans, že kompromis, ke kterému jsme dospěli po 18 měsících s britskou vládou, zůstává tím nejlepším možným kompromisem. Je výsledkem konstruktivní práce mezi dvěma stranami během celého tohoto vyjednávání. Je také výsledkem konstruktivního přístupu, která zůstane naším přístupem, mým přístupem, abychom vyjednávali v klidu, v, jedno, eh, v jednotě, v, eh, v duchu dialogu a transparentnosti. A teď je to na britské vládě, na britské straně, aby eh, se rozhodlo, jak chce postupovat Spojené království, aby tím spořádaným odchodem, aby ten spořádaný odchod byl možný a aby prostřednictvím tohoto spořádaného odchodu vzniklo dlouhodobé a ambiciozní seriózní přátelství. Děkuji vám za pozornost. Pane eh, Webere, eh, bylo, eh, tedy panem Barniere bylo jasné, že vám všichni chtěli ukázat svou důvěru, ale chci samozřejmě i já vám poděkovat za dobré řešení. Jsou tady i další naši zástupci, kteří se těmto otázkám věnovali. I jim samozřejmě chceme poděkovat a nyní za politické skupiny řečníci a jako první Manfred Weber. Pane předsedo, pane místo předsedo komise, drahý Micheli, paní eh, ministrině, vážení kolegové, několik krátkých poznámek. Eh, za prvé chci říct, že jsem pišný jako Evropan, eh, když došlo k britskému referendu, kde se hodně spekulovalo o tom, že eh, v Evropské unii zažijeme domino efekt, že mnozí další budou chtít vystoupit a teď jsme v situaci 27 eh, členských států je, jsou jednotné, Evropský parlament má jasný postoj, všichni chceme posílit jednotu, chceme posílit Evropskou unii, zvlášť naši irští přátelé to zažívají velmi silně a myslím, že můžeme být pišní na ty výsledky, které jsme díky Michelovi eh, dosáhli, také díky Jeanu Claude Junckerovi. Moje no druhá poznámka. 28 vlád souhlasilo se zněním té smlouvy. Všechny instituce řekly, že to je dobrá e, smlouva a teď jeden parlament řekl ne jasnou většinou. To pro mě znamená, že teď je míč na britské straně hřiště, ne nutně na straně vlády, ale na straně britského parlamentu. Je, jsou tady ti, kteří chtějí odejít, ti, kteří chtějí zůstat. E, Potom tedy, jsou tady ti, kteří chcou pro dohodu ve stylu Norska, ve stylu Kanady a my bychom konečně rádi od nich slyšeli, co tedy opravdu chtějí, abychom ta jednání mohla ukončit nějakým dobrým výsledkem. Další poznámka. Bylo by dobře se zamyslet nad našimi cíly. Čeká nás velmi těžká politická situace a měli bychom eh, začít stavět na jasných principech například myšlenka členství na vnitřním trhu, myšlenka volného pohybu občanů, kde si lidé mohou svobodně zvolit, kde chtějí žít, kde chtějí pracovat. To je obrovský úspěch této Evropské unie. A já jsem vždycky bránil a budu bránit tento princip v eh, budoucnosti, protože to je eh, základní věc a týká se to dalších věcí, například myšlenka vyhnutí se pevné hranici eh, mezi Severním Irskem a Irskou republikou sladění práv občanů ve všech částech. Eh, tady nevidím opravdu velký prostor pro změnu, jestli britská strana bude chtít eh, znovu vyjednávat a mít nějaké další eh, žádosti, tak i my bychom mohli mít další požadavky a tím otevřeme celou řadu dalších otázek. Myslím, že všichni další budou chtít formulovat své požadavky, pokud by k těm jednáním došlo, takže já tady nevidím žádný prostor pro změnu v těch jednáních. Další poznámka, já teď cestuji po celé Evropě, podobně jako mnozí z vás, a nevidím tady nikoho v Evropské unii, kdo by říkal, že Britové zvolili nějaký chytrý postup. Nikdo to rozhodně neříká. A i Britové sami říkají, že tady vidí ekonomickou nejistotu, chaos. A proto asi naše hlavní sdělení v těch volbách, které nadcházejí, je, nedržte se toho, co říkají populisté, nacionalisté. Je lepší reformovat Evropskou unii, než ní odejít a zničit tím sám sebe. A dalším řečníkem je Roberto Gualtieri, který bude hovořit za skupinu eh, sociálních demokratů v Evropském parlamentu. After two months of postponement... Po dvou měsících odkladů teď známe stanovisko britského parlamentu. Drtivá většina hlasovala proti dohodě o odstoupení a proti prohlášení. Je to historická prohra pro vládu Toriu a e, pro e, premiérku Terezu May. Už teď eh, víme tedy, co eh, britská, eh, britský parlament nechce, ale 70 dnů před datem D nevíme, co chce. Rovněž parlament odmítl scénář typu no deal. To je vítané, protože no deal by byl tím nejhorším možným řešením pro celou Unii, ale především pro Spojené království. My jsme jasně řekli, že nerozmělníme dohodu o odstoupení a e, že nespochybníme důvěryhodnost Eh, našich kroků. Eh, irský backstop a integrita jednotného trhu se nebudou projednávat znovu. Ochrana práv eh, občanů Spojeného království bylo, a unijních občanů byla naší prioritou během celého vyjednávání a nic z toho neslavíme. Jedná se o, rovněž o normy a v oblasti životní životního prostředí, eh, o eh, finanční otázky a eh, to nebude spochybňováno a ne, dáme průchod žádnému, žádné snaze o nějaké bilaterální vyjednávání. Jednota mezi institucemi a tímto parlamentem při podpoře našich hlavních vyjednavačů zůstane i nadále naší největší silou. Jsme jednotní a podporujeme eh, vás, Micheli. Takže co teď? Potřebujeme pozitivní většinu eh, na britské straně a potřebujeme vidět jasnou, eh, jasné směrování a kapacitu lídra. Včerejší hlasování jasně prokázalo, že to teď nemáme. Většinu většina eh, se možná dneska e, e, e, bude snažit o jednotu, aby zůstala o, u moci při hlasování o důvěře, ale nemají žádné zatím řešení. Je třeba, aby se pozitivní řešení našlo v parlamentu a nebo musíte otázku předložit znovu občanům Spojeného království. My zůstaneme, vždycky jsme byli a zůstaneme i do budoucna otevřeni tě, snějšímu vztahu. Stálá celní unie, jednotný trh, to byly vždycky možnosti, které ležely na stole, ale e, červené linky britské vlády toto znemožňovaly. E, takže e, pevnější, těsnější budoucí vztah by byl pozitivní pro obě strany. A my jsme opravdu připraveni se konstruktivně podílet na vyjednávání v tomto směru. Vždy jsme říkali velice jednoznačně, jednoznačně, že respektujeme výsledky referenda, ale eh, že vnímáme Brexit jako historickou chybu, eh, která by eh, nechala britský národ v horším stavu než předtím. Pokud britský parlament není připraven najít důvěryhodnou cestu vpřed, tak je možná čas na to dát prostor hlasu lidu, aby se vyjádřil buď v nových volbách, či v novém referendu. Naše frakce je v tomto směru eh, jasná. Eh, pokud je potřeba prodloužit článek 50, tak aby byl zajištěn nutný čas pro jakoukoliv z toho, jakékoliv z těchto řešení, eh, tak nejsme proti, ale toto prodloužení musí být podmíněno skutečně závažnými důvody a nic jiného. Takže teď je míč na druhé straně hřiště ve Spojeném království a Britové nám musí ukázat jasnou vizi, eh, která otevře nové perspektivy a vyvede nás z těchto eh, rozbouřených vod. Potřebujeme eh, důvěryhodného a spolehlivého partnera, s kterým bychom mohli pracovat pro dobro evropských občanů. Děkuji za pozornost. A nyní řečník za skupinu evropských konzervativců a reformistů, pan Said Kamal. Děkuji, pane předsedo, pane Barniere, pane Termanci, paní ministrině. Já bych chtěl nejprve poděkovat eh, panu Barnierovi a Termancovi za jejich eh, velmi eh, uměřené projevy k této situaci. Teď mi dovolte, abych vystoupil jako někdo, kdo tuto debatu sledoval na obou stranách Eh, mluvil jsem s těmi, kteří seděli na obou stranách vyjednávacího stolu a navrhoval jsem řešení u některých těch eh, obtížných otázek. A jako předseda naší politické skupiny mohu říci nejenom proč? čemu vystupujeme, ale eh, o co nám jde nejvíce. Od začátku tele, celé debaty mě na tom vztahu mezi Evropskou unii a Velkou Británii zarážel rozdíl v tom vnímání situace. Někteří Eh, neustále trvají na tom eh, modelu politické integrace, který tady panoval po roce 1945, zatímco mnozí v Británii vnímali eh, Evropskou unii spíše jako obchodní blok a úplně tím zanedbávali ten cíl politické integrace. Politika je velmi často o vnímání a zejména to platí také, když se podíváme na dohodu o vystoupení na britské straně nebo v Evropské unii bylo jasné, že nechtějí potrestat Velkou Británii, ale říkají, že členství eh, mimo nebo nečlenství v Evropské unii nemůže být tak výhodné jako členství v EU. Takže eh, to bylo hlavním úkolem, tedy postarat se o to, aby eh, tato dohoda platila jako odstrašující, měla odstrašující účinek o všechny další státy, které by chtěly z Evropské unie vystoupit. Myslím, že tyto cíle byly naplněny, ale to eh, také znamenalo přijmout některé kompromisy, některé z nich, eh, eh, jak například jako je britská pojistka, pro některé znamenají, že by britské firmy mohly mít větší výhody. Některé se zase myslí, že by to mohlo bránit jejich vstupu na trhy třetích zemí. Já vám chci ale říci, že ve Westminsteru Eh, protivníci této dohody to vnímají úplně jinak. Zase je tady velký rozdíl v tom, jak je situace vnímána. Oni si myslí, že ta dohoda představuje právní eh, závazky, které by je připoutaly k celní unii navždy. A eh, říkají v médiích, že celní unie by tvořila základ toho budoucího vztahu. Podívají se na tuto dohodu a vidí tady Eh, celou řadu eh, věcí, které by v budoucnosti vůbec nemusely vést k tomu, aby se rychle dohodli na tom budoucím obchodním vztahu mezi Británií a Evropskou unii. Je tady ten eh, článek 50, který nic takového nestanovuje a víme, že ta britská pojistka by mohla vést k tomu, že budou ve členství muset zůstat členy celní unie navždy. A také věří tomu, že ta dohoda nerespektuje unionisty v Severním Irsku a nezohledňuje názory jak unionistů a e, eh, Iru na jižní straně této hranice, jak to požadovala velkopáteční dohoda. A irský premiér řekl, že tady žádná pevná hranice nebude ani v případě nedohody. Takže mnozí ve Westminsteru, kteří eh, normálně jsou považováni za umírněné, si teď myslí, že nedohoda je lepší než eh, tato eh, dohoda, která byla zamítnuta. Oficiální opozice, liberistická strana, využije každé příležitosti, aby svrhla vládu. Jak vidíte, už iniciovali hlasování o nedůvěře ve vládu, ale jsou tady i další politici, kteří si myslí, že pokud veřejnost hlasovala pro ně, tak Eh, i tak nebyli schopni pochopit obsah eh, eh, té otázky v referendu a doufají, že se podaří zvrátit výsledek referenda. V důsledku toho všeho se teď nacházíme v kritické fázi toho procesu. Evropská unie byla velmi dlouho trpělivá, míč byl na straně Británie, ale obávám se, že budete muset počkat ještě chvíli, protože teď vláda čelí hlasování o nedůvěře. Očekávám, že britská vláda to přežije, toto hlasování, a bude se e, muset snažit nějaké realistické řešení, jak postupovat. A Evropská unie teď eh, na křižovatce, kdy se může připravit na nedohodu, může nějakým způsobem riskovat, že se nakonec eh, dohodne, ale bylo by dobře také, abyste Eh, se snažili eh, přesvědčit britské poslance, že rozhodně nechcete členství Británie v celní unii navždy a že britská pojistka je pouze dočasné řešení. Já vím, že to je velký úkol, ale je potřeba přesvědčit eh, Brity, podobně jako v roce 2015, kdy jenom několik malých ústupků mohlo přesvědčit Brity, že by stálo za to tu dohodu podpořit. I teď několik malých ústupků by mohlo pomoci britské premiérce prosadit tuto dohodu parlamentu. Hlavně jde ale o občany, ne o politiku. Ať už děláme cokoliv, musíme si uvědomit, že naše postoje v nadcházejících dnech mohou mít dopad na pracovní místa, na úspěch ekonomiky a ten pondělní dopis eh, předsedy komise a předsedy rady Tuska a Junckera eh, naznačil eh, nové možnosti a flexibilnost těch jednáních. Pokud se nám podaří to udělat eh, v zájmu těch, kteří čekají na výsledek této dohody, tak se můžeme přestat dívat do minulosti, můžeme přistoupit nově k těm jednáním a budovat nový spravedlivý vztah mezi Británií a Evropskou unii. A nyní za skupinu liberálů pan Verhofstadt. Děkuji. Vážené kolegyně, kolegové, buďme k sobě upřímní. Věřili jsme v jiný výsledek, ale už pár týdnů e, víme, že toto e, bude e, výsledkem toho hlasování a e, sáskové e, kanceláře e, ve Velké Británii nepřijímaly sásky na výsledek hlasování. Ono už to samo o sobě stačilo jako jasná indicie toho, k čemu dojde. Musím vám upřímně říct, že nejsem tak překvapený, protože od výsledku referenda v britské politice v Downing Street, ve Westminsteru, ve Whitehall, tak tam vždy vznikly většiny proti něčemu, proti členství v Unii, členství v jednotném e, trhu, proti celní unii, proti volnému pohybu osob, proti irské pojistce a ten seznam by mohl být ještě mnohem delší. A já si myslím, že tato dnešní rozprava, e, pane Kamale, hlavně e, tkví v tom, jak najít cestu z této slepé uličky. A vy jste ve své Eh, příspěvku vysvětlil situaci, ale jak teď z tohohle ven? Jak se eh, vyvarovat eh, toho devastujícího scénáře no dealu? A já si myslím, a doufám, že se mnou souhlasíte, že potřebujeme urgentně většinu pro něco v dolní sněmovně a v britské politice. Většinu pro v zájmu Eh, Británie v zájmu Unie a my se domníváme, já se domnívám, že je možné toho dosáhnout, pokud konečně politické strany, a teď myslím všechny, nejenom konzervativní stranu, pokud všechny politické strany ve Spojeném království začnou klást zájem Velké Británie nad své úzké eh, sobecké eh, politické vlastní zájmy. Řeknu to jinak. Pan Jeremy Corbyn chce chce eh, být premiérem. To je legitimní, že paní Tereza May chce zůstat premiérkou, je také legitimní, že nějaký poslanec eh, chce něco takového využít proto, aby se Skotsko stalo nezávislým, je to legitimní, že UKIP chce zase své cíle prosazovat, to je legitimní, to jsou všechno legitimní ambice, ale co je víc důležité než tohle všechno, je, že aby všichni vyšli z těch svých zákupů, aby překonali eh, ten systém, eh, který, ve kterém jsou teď uzamčeni, který začal Eh, začal eh, produkovat antagonismus. Víme, eh, jak to vlastně celé začalo v konzervativní straně, jak to celé počalo a byla to prostě rvačka, byl to problém uvnitř konzervativní strany, ale teď se to překlenulo do existenčního problému celé Velké Británie, takže už to není nějaká, nějaké strkání v jedné straně a samozřejmě já jako Eh, obyčejný eh, Holandian nemám co eh, radit Britům, jak mají co dělat, ale opravdu si myslím, že nadešel čas, abychom svým britským přátelům řekli, že pro samotnou Británii je zde zcela zásadní, aby došlo k eh, spolupráci napříč stranami, eh, že to je zásadní, podobně jak tak činíme zde my v tomto parlamentu. Takže jde o to znovu redefinovat ty červené linie, které jsou unilaterálně vlastně, eh, vlastně Eh, vznášeny eh, od samého počátku z jedné strany a ta tvrdá linie je uvnitř konzervativní strany a my v Evropské unii jsme připraveni eh, pro hluboký budoucí vztah ještě hlubší než to, co Michel ve svém politickém prohlášení řekl. My jsme to před chvilkou pro, také potvrdili a pokud tady bude v dolní sněmovně dobrá vůle pro takovouto, takovýto typ hlubších vztahů, tak my jsme připraveni k tomu samozřejmě pomoci, ale chci tady eh, zmínit dvě malá eh, varování. Ať už tady bude dohoda, či nebude, eh, tak je důležité, že tady britská politika je teď dovážena do evropské politiky. To, že potřebujete víc času, no myslím si, že by bylo špatné prodlužovat platnost článek 50 nad rámec evropských voleb, to by ta nejistota ještě pokračovala. A druhá druhé varování zájmy evropských občanů, a to i britských občanů. Ať už bude dohoda, či nebude, pane předsedo, my učiníme maximum pro to, abychom e, obhajovali a e, zachránili e, a zaručili jejich práva. A pokud to bude nutné, s naším výborem Libe začneme jednoznačně jednat s dolní sněmovnou a příslušným výborem, abychom tato práva zabezpečili protože naši občané nesmějí nikdy, opakují, nikdy být e, obětmi e, toho, co se kolem Brexitu teď odehrává. Děkuji. A nyní řečník za skupinu Zelených Filip Lamberts. E, děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. To, co jsme zažili včera, byla velmi nepravděpodobná koalice Eh, britských poslanců, kteří eh, z velmi odlišných důvodů hlasovali v velké většině proti něčemu. To něco eh, byla dohoda o vystoupení Británie z Evropské unie, kde samozřejmě se odrážely i právní aspekty velkopáteční dohody upravující situaci v Irsku. Potom to byly ty Eh, vytyčené linie postoje britské vlády a samozřejmě eh, také eh, potřeba zajistit jednotu v EU, takže to byla v podstatě jediná možná dohoda a my v Evropském parlamentu stojíme i nadále za ní, za touto vyjednanou dohodu, tak jak to vyjednal Michel Barnier. A pozměňovací návrh, který byl předložen, který v podstatě nabízel Británii eh, jednostranně porušit velkopáteční eh, dohodu, byl eh, velkou většinou zamítnut, takže to znamená, že na obou stranách je tady odhodlání udržet v platnosti velkopáteční dohodu. A neměli bychom také podceňovat to, co by jakýkoliv jednostranný krok v Jirsku mohl udělat a vést k násilí, a to rozhodně nechceme. Víme, že tady byla velká většina proti eh, té dohodě o vystoupení a musíme si uvědomit a nesmíme si v tom dělat žádné iluze. To, co se teď automaticky stane, pokud eh, nevznikne žádná pozitivní většina poslanců v britském parlamentu, by bylo vystoupení bez dohody a to by mělo vést britskou vládu, aby zvážila své ambice ohledně toho budoucího vztahu mezi Británií a EU. Pokud dolní sněmovna Británie bude neschopná najít pozitivní většinu pro něco, tak potom eh, jako demokrat si, myslí, si myslím, že jedinou alternativou bude požádat znovu britské občany, aby se vyjádřili k této dohodě, kterou vyjednala britská vláda a Evropská unie. To, jak já chápu eh, britskou tradici, je slušnost a fair play. Ale už jsem tady viděl eh, mnoho eh, přerušení ze strany britských poslanců a očekával bych od Britů, že se budou držet tradic své vlastní země. A proto jsem také vždy podporoval členství Británie v Evropské unii, protože můžete tady mnohé pozitivní přinést. Takže já si myslím, že je na britských občanech, aby se vyjádřili této dohodě a řekli, jestli chtějí zůstat anebo chtějí odejít z Evropské unie. A na závěr chci říci, že v té debatě zazněly mnohé věci o ekonomice, o firmách a já bych chtěl vyzvat obě strany, aby si uvědomili, eh, 3 miliony evropských občanů Británie a 2 miliony Britů, kteří jsou v Evropské unii, unii protože to jsou vlastně rukojmí tohoto uh, chaosu. A to by nám mělo připomenout, že demokracie a politika je a měla by i nadále být hlavně o zájmech občanů. A nyní za GUE NGL eh, má slovo Martina Andersen. My podporujeme backstop, eh, irskou pojistku, jako eh, nejméně negativní věc, ale nemůže to být teď rozmělňováno. Britská vláda ukazuje pohrdání nad Iry a totálně ztrácí ze zřetele dohodu z Velkého pátku Eh, my jsme vždy byli blízko eh, a drželi jsme se dohody o eh, Velkého pátku. Teď nevidíme možnost, aby britský parlament přinesl něco pozitivního pro Irsko. Nikdy tomu tak nebylo a nikdy to tak nebude. A v rozporu s frustrujícím a rozčilujícím cirkusem ve Westminsteru Evropská unie je oddána podpoře dohody z Velkého pátku. A tady je e, třeba e, toto vnímat jako cestu z tohoto zmatku. E, v dohodě je řečeno, že pokud britský státní tajemník uzná, že došlo k prokazatelné změně, tak bude, eh, tak spustí eh, referendum ohledně irské jednoty. A tady došlo k eh, výrazné změně. Theresa May to ví a ví to také Karen Bradley, takže je třeba, aby bylo víc vzato v úvahu, co řekla Evropská rada ve svém prohlášení v dubnu 2017 v tom smyslu, že v případě úspěšného demokratického hlasování o jednotě Irska, Severní Irsko zůstává zůstane součástí Evropské unie. E, v mezičase potřebuje Irsko e, plán záchrany tak, aby e, se připravilo na referendum o irské jednoty a to eh, tedy eh, je zapotřebí mít na zřeteli, abychom oddramatizovali to, co se odehrává. Má, odehrává. Máme právo na to rozhodovat, eh, jak bude vypadat naše budoucnost. Takže nechte nás také říct, co my máme na mysli a chceme se vyjádřit k Unii, které chceme být součástí. James Connolly jsou, či, řekl něco, co je čím dál tím platnější. Řekl, že britská vláda nemá žádná práva v Irsku, nikdy žádná práva v Irsku neměla a nikdy nebude moci mít žádná práva v Irsku. A nyní za skupinu uh, Svobody a přímé demokracie Nigel Farage. Pane Barnier, pane Timmermansi, eh, britská premiérka eh, vás oslovovala jako vaše excelence. A to je naprosto konzistentní s tím, v jakém duchu se neslo celé jednání. Mně to bylo jasné od začátku splnit tuto lhutu, kterou stanovil Michel Barnier a další nevolení byrokraté v Bruselu a e, premiérka například v půl páté ráno musela sednout do letadla, aby e, sem e, mohla přijet a podepsat tu dohodu obsahující irskou pojistku. Bylo to naprosté selhání jejího vedení, ale co je důležitější, eh, britská premiérka se nepoučila z historie, že když ustupujete eh, někomu, tak eh, se vám to vrátí v mnohem horší podobě, jako to bylo ve druhé světové válce. Takže toto je v podstatě dohoda o porážce a proto to také eh, se včera eh, odmítlo tak velkou většinou. Ona očekává, že jí nabídnete další ústupky, ale jak bylo evidentní z toho, co jste říkali, žádné ústupky nečekají. Ona je pořád eh, premiérkou a to samo o sobě je velmi pozoruhodné. Kdyby měla jakýkoliv smysl pro čest, tak už by dnes během oběda rezignovala. Jsou tady někteří, kteří říkají, že jsme vyplýtvali dva roky, já s tím naprosto nesouhlasím. Teď jsme přesně tam, kde jste nás chtěli mít. A to přesto, že 500 eh, poslanců hlasovalo pro článek 50, což znamená, že tady byly dva roky, během kterých eh, eh, se měla vyjednat ta nová dohoda, anebo prostě odejít bez dohody. A to teď podpořil nový zákon britského parlamentu, který říká, že 29. března tohoto roku odejdeme. Bylo tady řečeno, že tady není podpora pro dohodu bez, pardon, pro odchod bez dohody. Ale eh, mohlo by vás překvapit, jak rychle se veřejné mínění může změnit. Vy jste, pane Barnier, říkal, že to způsobí velkou škodu, ale pokud odejdeme, tak se staneme nezávislou zemí a já bych vám řekl, jakou cenu má svoboda. Jsem první, kdo si myslí, že k tomu pravděpodobně nedojde. Mám eh, v britském establishmentu pana Blaira a další, kteří voliče, eh, kteří se k voličům staví velmi pohrdavě. A to už jsme tady zažili v EU, v Jirsku, v Dánsku, že eh, když lidé hlasují proti, tak se o tom nechá hlasovat ještě jednou. Pokud teď dojde k prodloužení té lhůny podle článku 50, tak možná klidně budeme ještě kandidovat v, britský, eh, pardon, v evropských volbách. A pokud budeme muset hlasovat v druhém referendu, tak vás možná ten výsledek hodně překvapí. Eh, Britové jsou eh, velmi trpěliví, ale pokud na ně budete hodně tlačit, tak z nich se stane lev, který zařve a budou odhodlaně vystupovat proti tomu druhému referendu a to vyhrají ještě větší většinu než předtím. A nyní za skupinu Evropy národů a svobody Děkuji, pane předsedo. Viděli jsme dva a půl eh, roky politické šarády Eh, založené na zcela eh, chybných základech v tom smyslu, že nemůžete odejít z Unie bez dohody. Nikdy k dohodě eh, nemohlo dojít, nikdy dohoda nebude. Paní May a její emisaři jezdili sem a tam, aby něco dohodli, o co nikdo nestál. Oni prostě nechtěli, ti, kteří chtěli zůstat, tak nechtěli dohodu, ti, kteří chtěli odejít, tuto dohodu také nechtěli. Takže teď jde Jde o to, eh, mají se britští eh, občané eh, vzdát. A já musím říct, že ne, poprvé souhlasím s něčím, co řekl pan Ferhoštat. Jak rozbít ten začarovaný krok, eh, kruh v tom smyslu, eh, je třeba, aby eh, Westminster hlasoval pro něco. Za tři dny bude muset premiérka přijít s něčím novým, s plánem B. Je tady dobrá zpráva to znamená, eh, mohli bychom dohodu eh, z našeho přistoupení zrušit a vrátit se eh, k svému původnímu právnímu rámci, kterým jsme upravovali své vztahy. Paní May by měla okamžitě rezignovat a předat moc někým, někomu, kdo by se stal premiérem, kdo by opravdu chtěl odejít z Evropské unie. A britský parlament má tady příležitost příležitost se pochlapit. Pokud zradí výsledky referenda, tak zničí zbytek důvěry a víry v naší demokratickou eh, instituci, která není příliš vysoká. Ale oni mohou vzít tu iniciativu do svých rukou, mohou přestat se vás ptát, jak máme odejít a začít vám říkat, jak odejdeme. A řeknu vám jednu věc, Britové se nikdy nevzdají. Slovo má, za, nezařazené paní Doc. Děkuji, pane předsede. Chci poděkovat komisi a radě za jejich vystoupení. Včera večer v dolní sněmově britští poslanci jednali v zájmu britských občanů a rozhodným způsobem odmítli dohodu o vystoupení eh, Británii tím eh, hájili integritu Spojeného království, ústavní a postavení Severního Irska, Británii, eh, jednotnou trhu a také právo Británie na svobodnou budoucnost mimo EU. Již eh, v tomto sále dnes eh, zaznělo několik milných představ o právním postavení, o tom, že by se prodloužila hluta podle článku 50 nebo vyhlásil další referendum. Právní eh, stanovisko eh, situace v současnosti je takové, že 29. března Spojené království odejde z Evropské unie. To je jediný eh, právní aspekt, který je naprosto jasný v celém tomto chaosu. Potom tady zaznělo několik milných informací o britské pojistce a zase chci zopakovat naprosto jasně, že my v DUP nechceme, aby vznikla pevná hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou, ale neústupnost Irska a Evropské unie, kteří požadovali tu britskou pojistku, nechává zase na stoletu možnost odchodu bez dohody, protože eh, pokud nebude možné změnit eh, tu dohodu, tak eh, to eh, východisko bez dohody bude nevyhnutelné. Obě strany říkají, že nechtějí, ani aby v žádné situaci vznikla pevná hranice